prostě dát do rukou podnikatelské sféře. Eh, chceme studenty, kteří budou dobře připraveni pro školení, připraveni na eh, pracovní život. Děkuji. A tím jsme ukončili rozpravu o dané zprávě. Hlasování proběhne zítra v poledne. Dalším bodem na dnešním programu je zpráva paní Harmsové o finanční podpoře společenství eh, s ohledem na vyřazení z provozu bloku 1 až 4 kozlodojské jaderné elektrárny v Polharsku, takzvaný kozlodojský program. Dávám slovo na čtyři minuty naší zpravodajce paní Harmsové. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, je to opravdu velkorysé, ten řečnický čas dnešní večer. Eh, jako první bych ráda poděkovala za napínavou diskuzi eh, o radioaktivním odpadu. Ráda bych poděkovala komisi a kolegům ve výboru pro ochranu životního prostředí a průmysl. Vždy jsme se nezhodli, ale v jedné věci jsme si zajedno a sice, že potřebujeme evropskou společnou podporu pro Bulhorsko, pro eh, zvládnutí odstavení čtyř jaderných reaktorů v Kozloduji. To bych ještě ráda zdůraznila na tomto místě. Bulharsko eh, v roce 2006 dostalo 340 milionů eur, v letech 2007 až 2008 200 52 milionů, v roce 2009 to byly 89,5 milionů. Nyní, zítra, během hlasování budeme rozhodovat o dalších solidárních krocích a příspěvcích Evropské unie. Bude se jednat o 300 milionů eur tato solidarita probíhá, nebo solidární jednání probíhá, protože se bulharská vláda v rámci přístupových vyjednávání k Evropské unii přislíbila akceptovat eh, bezpečnostní situaci a nedostatky v Kozloduji a zavázala se odstavit tyto reaktory v Kozloduji. Já jsem se nyní ve své zprávě pokusila a Týkalo se to té poslední dávky těch pladeb do Bulharska dosáhnout určité změny. Ráda bych totiž eh, navrhla, aby peníze, které nyní nebudou eh, přímo plynout do eh, radioaktivního odpadu a odstavení reaktorů, je to 150 milionů. Ráda bych tedy navrhla, aby aspoň části z toho byly eh, investovány do plánování a přípravy eh, skladování radioaktivního odpadu v Bulharsku. A nebo abychom vůbec eh, začali pomýšlet na fond, který by se věnoval tomuto úkolu. Tento úkol totiž v Bulharsku vůbec ještě není zpracován. Eh, nepoštěstilo se mi získat ve výborech většinu pro tento můj nápad. Přesto jsem ale přesvědčena o tom, že je to důležitá záležitost. Eh, nyní k těm kompromisům, o kterých jsme vyjednávali ve výboru, eh, jsem předložila na zítřek pozměňovací návrhy a pokusila jsem se v nich zachovat dvě důležité věci. Tak ta první věc souvisí s odstavením reaktorů a skladováním anebo mezi skladováním jaderného odpadu, protože eh, to také patří k tomu tématu. Myslím, že komise přesně sleduje, eh, kolik prostředků je na tyto procesy potřeba a kolik prostředků potřebujeme na odstavení Eh, reaktorů a na skladování odpadu, tak abychom zajistili vysoké bezpečnostní standardy. A ta druhá věc, kterou bych chtěla dosáhnout, je, aby ty peníze, které nyní pošleme do Bulharska, nebyly použity na investice eh, do uhlí, protože to ještě není úplně vyloučeno tak, jak to nyní vypadá ve výboru. Jinak mám velkou radost, že zpráva je jak bych to řekla, začátkem čilé politické diskuze, která s panem komisařem Oettingerem, eh, kterou budeme vést o skladování jaderného odpadu. Eh, budu se těšit na tu směrnici, která nás čeká. Děkuji, paní Harms. A nyní za komisi. Tady vyzývám pana komisaře Oettingera. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové poslanci, také třetí večer tohoto plenárního týdne na pořadu jednání máte téma energetiky. Dnes se jedná o finanční podpory Evropské unie pro odstavení elektrárny v Kozloduji v Bulharsku. Je to velmi citlivé téma, je to velmi významné téma a o to víc vítám konstruktivní atmosféru spolupráce a děkuji za ní. Eh, o tématu jsme vyjednávali s paní Harmsovou a paní Harmsová ve výborech se svými kolegy o tom tématu opravdu velmi odborně diskutovala. Mám také velké, velkou radost, že komise podporuje komise podporuje náš návrh. Zmíním například další financování 300 miliony eur z evropského rozpočtu. Je to totiž v zájmu Evropské unie a zajistí se tím bezpečnost v oblasti jaderné energetiky. Těžiště další pomoci by se mělo věnovat eh, odstavení reaktorů a ta nutná částka 150 milionů je přiměřená. A za třetí chci říci, že na základě nedostatečných finančních zásob v republice Bulharské z historických důvodů evropské prostředky přispějí k tomu, aby byla zaručena vysoká míra bezpečnosti při odstavování reaktorů, tak abychom ochránili člověka, a životní prostředí. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, které máme před sebou, chci zdůraznit, že velká část předložených návrhů bude komise akceptovat. Z časových důvodů se nebudu věnovat všem. Jen bych rád zdůraznil stanovisko komise ke dvěma důležitým tématům. Jsou to dvě témata, která se objevují jak ve zprávě a jsou i pozměněna pozměňovacími návrhy a hovoří o nich i paní Harms v důvodové zprávě. Hovořím o dalších finančních podporách v energetickém sektoru. Bulharská vláda vyslovila své přání, ale více argumentů podporují tady ta opatření, další opatření pro energetický sektor. K tomu patří rovné zacházení Bulharska s Slovenska a Litvy. Tam totiž v těchto dvou zemích eh, zamýšlíme také další finanční opatření. Máme zde další opatření, jako jsou investice do energetické účinnosti. Uhelné elektrárny v Bulharsku mají enormní potenciál pro úsporu energie. A další těžisko je, že výroba proudu v Bulharsku a kapacita se změnila odstavením reaktorů. To staví přenosovou síť v Bulharsku před eh, velké výzvy, do kterých musíme dále investovat, abychom zajistili eh, energetickou bezpečnost. Komise vyjadřuje podporu opatření v energetickém sektoru, a to včetně investic do infrastruktury sítí. A dále chci pohovořit o rozvoji eh, geologického skladování vyhořelého paliva. Komise podporuje návrh zpravodajky. Tento návrh se týká nutnosti vyvinutí nějakého bezpečného eh, způsobu skladování jaderného odpadu. Eh, vyvinutí takového řešení nemůže ale být financováno z těch opatření týkajících se ko- kozloduje. Jednalo by se totiž o e, zkreslení trhu, protože e, všechny státy se musely potýkat s podobnými problémy. Skladování jaderného e, odpadu je součástí jaderné energetiky ale je potřeba zajistit mezi skladování vyhořeného paliva a to už vykrývá současná finanční podpora. E, konečné skladování je nutné, ale není to nutná konsekvence odstavení čtyř reaktorů v Kozloduji. Rád bych zdůraznil, že komise, jak už jsem zmínil, e, se bude věnovat tématu konečného skladování radioaktivního odpadu a ještě na konci tohoto roku předloží se návrhy v této oblasti. Tento návrh bude tedy zahrnovat bezpečné skladování jaderného odpadu. Očekávám vaše konstruktivní návrhy a těším se na zajímavou diskuzi. Na závěr bych nyní ráda řekl. Komise vítá, že Evropský parlament se s Evropskou komisí shodne v tom, že chce Bulharsko v následujících čtyř letech podpořit 300 miliony eur. Vítáme také, že těžisko práce se bude, bude ležet v bezpečném odstavování reaktorů a vítáme také projekty v oblasti energetiky, které jsou hodny podpory. Souhlas s dalším financováním a implementace na to nahlížím jako na solidaritu Evropské unie k Bulharsku a jako na přínos jaderné bezpečnosti v Evropě i mimo ní. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní za výbor pro životní prostředí. Nyní žádám paní Parvanovou a na dvě minuty, prosím. Děkuji. Jakožto zpravodajka za výbor pro životní prostředí chci podpořit Evropskou komisi, pokud je o tuto, tento návrh komise a o tuto zprávu. A já jsem ráda, že se moje názory promítly do té zprávy a že parlament může nyní vyslat jasný signál na rozšíření finanční podpory pro vyřazení těchto reaktorů 1 a 4 z bloku 1.4 jaderné elektrárny Kozloduj a o prodloužení pomoci společenství, která zajistí bezpečné vyřazení těchto bloků z provozu, tak aby to bylo v souladu s nejpřísnějšími normami na ochranu životního prostředí a bezpečnost. I tato opatření musí být financována, a to vzhledem k tomu, že je tu otázka dopadu na životní prostředí, dopadu na ceny energie a e, energetického zabezpečení. Byly tu různé politické ohledy, ale musíme e, mít na mysli zejména konečný cíl a to je bezpečné ukončení e, provozu a také příslušná kompenzace pro Bulharsko a samozřejmě také udržitelná energetická politika. Chtěla bych říct si paní Harms, že definitivní uložení jaderného odpadu je velmi důležitá otázka. Ovšem není to něco, čemu čelí pouze Bulharsko. Je to výzva, která si žádá, abychom vypracovali evropskou strategii a evropský program. Chci vás také ujistit, paní Harms, že Bulharsko rozhodně nehodlá využívat tyto prostředky k dalšímu rozvoji eh, uhelných elektráren, elektráren na hnědé uhlí. Chceme splnit všechny naše závazky a splnit požadavky evropské legislativy a přitom používat nejmoderních technologií. Bulharsko je moderní země a chce být také rovným partnerem. Děkuji. Pan Děkuji pan. mnohokrát, paní Baronová. Dovolte, abych využil této příležitosti a sdělil vám všem, že bychom si to velmi cenili, kdybyste hovořili pomaleji, protože tlumočníci nám permanentně vysílají SOS sem k předsednickému pultu, protože prostě není možné tlumočit, překládat, pokud řečník hovoří příliš rychle. To znamená, že jediný pak, kdo skutečně dokonale ví, co říkáte, ten, kdo hovoří vaší mateřštinou všem ostatním z vašich vystoupení něco uteče, takže prosím, ve vlastním zájmu hovořte pomaleji, jinak tlumočníci nemohou dobře vykonávat svoji práci. A nyní uh, řečníci za jednotlivé poslanecké kluby, jako první pan Oručev jménem EPP na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, během vyjednávání o přistoupení k Evropské unii a pod tlakem eh, určitých eh, politických sil Bulharsko souhlasilo s tím, že uzavře čtyři reaktory, čtyři bloky jaderné elektrárny Kozlodoj. Také tak učinilo za dohodnutých podmínek. Evropská unie poskytla finanční pomoc eh, omezenou na období 2007 až 2009 s cílem na pomoci vyřazení z provozu a e, včasnému či předčasnému uzavření těchto bloků. Také byly poskytnuty záruky pro období 2010 až 2013, že bude pokračovat podpora. Takto, alespoň pokud je o finanční pomoc, budou zaručeny rovné hrací podmínky pro Bulharsko v porovnání se Slovenskem a Lotyšskem, kde také musely být předčasně musela být předčasně uzavřena jaderná zařízení. V souhlase s principem solidarity a rovného zacházení s členskými zeměmi vystoupila Evropská komise s nynějším návrhem. Opěm dodatečné eh, finanční pomoci ovšem nenahradí miliardové ztráty, které naše země utrpěla tím, že musela předčasně eh, odstavit a vyřadit z provozu tato zařízení. Potřebujeme další finanční pomoc s vyřazováním z provozu. Právě na tento účel bude většina prostředků určena. A nicméně důležitá pro naši zemi jsou opatření na modernizaci energetiky, na snížení škodlivých emisí, na zlepšení energetické účinnosti, úspornosti a úspor energií. Zpráva, kterou odhlasoval výbor ITRE velkou většinou, splňuje tento účel. Proto nesouhlasíme s tím, s těmi opakovanými, obnovenými pokusy, které jsou zaměřeny proti uhelným elektrárnám. Diskuse o této věci se chystá v Evropské unii a proto navrhuji, abychom podpořili návrh komise a abychom odmítli těch nových pět poznacích návrhů z klubu zelených. Děkuji. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty pan Kalfin, který má slovo na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové, dámy a pánové. V první řadě mi dovolte poděkovat zpravodaji a také komisi za kompetentní práci a zvláště panu komisařovi Ettingerovi za dokument, který předložil. Děkuji také paní zpravodajce, paní Harms. Vzhledem k tomu, že její dokument nastolil velmi důležité otázky. Klíčovým cílem je podpořit úsilí Bulharska o vyřazení těchto bloků jaderné elektrárny Kozloduj z provozu. Jakmile podepsalo Bulharsko smlouvu o přistoupení, musí tento závazek splnit Bulharsko a to také udělat hodla. Ovšem uzavření tak obrovského provozu, které bude předčasné, které bude dřívější, sebou nese jak přímé, tak i nepřímé náklady a dopady, které jsou částečně hrazeny Evropskou unii. Evropská unie nyní uplatňuje vůči Bulharsku stejný přístup jako u dalších dvou nových členských zemí, které na sebe přijaly podobné závazky. Tento přístup je velmi důležitý v zájmu celenosti evropské politiky. 60 veškerých prostředků bude určeno přímo na vyřazování jednotek z provozu. A zbývajících 40 má posílit energetickou účinnost a snížit emise CO2 v Bulharsku. A chci obrátit vaši pozornost na některé relevantní dotazy, které zazněly v průběhu diskuzí a hovořilo se o tom skutečně rozsáhle. Za prvé, co bychom měli dělat s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem? Tato otázka byla zmíněna dnes i panem komisařem. Je to naprosto zásadní věc. A my očekáváme, že komise za tímto účelem eh, vydá samostatný návrh a pak se to bude dohloubky prodiskutovávat, protože je to záležitost, která se těší zájmu evropských občanů. Takže rozhodnutí parlamentu v této záležitosti by nemělo předjímat to, o čem rozhodneme na podzim. Proto já plně sdílím názor komise, že jakmile bychom, že nesmí dojít k ohrození eh, evropského rozpočtu. Pochopitelně to nijak neomezuje zodpovědnost eh, dotčených zemí, najít definitivní řešení pro uložení vyhořelého odpadu. Další otázka je, jak mají být finance využity. Je jasné, že by neměly být použity tak, aby to vedlo ke zvýšení emisí CO2. A to se týká i dalších zemí, které využily podobné pomoci, zatím tam nedošlo ke žádnému zneužití té pomoci a je rozhodně eh, důležité, abychom zachovali rovný přístup ke všem zemím. Pro evropské občany je nesmírně důležité, aby byly finance použity ke svému zamýšlenému účelu a to transparentním způsobem. V případě Bulharska budou směřovat do zvláštního fondu, kam budou směřovat i prostředky z dalších zdrojů. Byly schváleny programy také v v spolupráci s Bankou pro rekonstrukci a rozvoj a e, velmi brzy se to dostane na stůl účetního dvora, který provede audit těchto fondů a já e, je jisté, že i parlament bude velmi bedlivě sledovat využití těchto fondů. Děkuji. Děkuji, pane Kalfine, a nyní jménem klubu liberálů vystoupí paní Valean Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři, jakožto zpravodajka pro investice do energetické infrastruktury a synová zpravodajka k bezpečnosti dodávek plynu, jsem velice eh, citlivá k otázkám energetické bezpečnosti. Myslím si, že Evropa musí v této oblasti sehrávat klíčovou roli. Jakožto rumunská europoslankyně mám o to větší zájem o problematiku kozlovické jaderné elektrárny, která se nachází na hranicích s mojí zemí a proto dlouho znepokuje občany Rumunska ze zjevných ekologických důvodů. Kozlovická elektrárna se nachází 4 km od řeky Dunaje a 150 km od Bukurešti. Podle mezinárodních expertních studií tato elektrárna nemá bezpečnostní kryt a je zde výrazné riziko úniku radioaktivity do půdy a do hladin podzemní vody. Domnívám se, že Evropa musí znát svoji roli v usnadnění, eh, v, napom- v tom, aby napomohla odstavení, vyřazení z provozu. Je třeba poskytnout finanční prostředky, je třeba udržet a dodržet co největší eh, normy bezpeč- nejvyšší, nejpřísnější normy bezpečnosti podle znaných osvědčených postupů. Eh, vyřazení z provozu by mělo proběhnout podle striktních pravidel a eh, norem, jinak by to mohlo představovat bezpečnostní hrozbu pro celý region. Proto souhlasím s tímto návrhem eh, vyčlenit dalších 300 milionů eur na tento projekt. Ráda bych rovněž připomněla, že Evropský parlament před pár měsíci zaujal jednoznačné stanovisko v této věci kdy eh, souhlasil s vyčlením prvních 75 milionů eur v rozpočtu pro rok 2010. Nicméně si myslím, že bychom měli být neústupní, pokud jde o transparentnost eh, nakládání s evropskými prostředky. Komise zatím byla dosti nespokojena s informacemi o vyřazení z provozu obdrženými z Bulharska. Eh, monitorování toho, jak jsou prostředky vynakládány, musí být přísné. Proto podle mého by Evropská komise měla nejprve vyhodnotit specifické vyhodnocení Eh, slabin a silných stránek eh, dosavadních či minulých projektů, tak aby se zlepšilo eh, programování finančních prostředků společně s prostředky z EBRD v příštím období 2010 až 2013. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů, které žádají po bulharských orgánech, aby vystoupili s, s, s řádnou národní strategií pro celý sektor energetiky a obnovitelných zdrojů, což by bylo před nutnou podmínkou pro obdržení, pro získání těch 150 milionů eur. Paní Valán, bohužel jste překročila přidělený řečnický čas. Pan Stajanov. by rád využil pravidlo modré karty. položit otázku. Paní Valán, slyšíte mě? Slyšíte mě, paní Valán? Hovořím k vám. Pan Svénov chce použít pravidlo modré karty a ptá se, jestli vyslechnete dotaz, který vám chce položit. Pane Stojanové, máte minutu. Děkuji. Mám velmi stručnou a konkrétní otázku. Vzhledem k tomu, že paní Valena se zeptala na otázku bezpečnosti, tak před vyřazením těch čtyř menších bloků z provozu, tak byly tyto bloky prohlášeny za nejbezpečnější bloky. Nejbezpečnější, jaké mohou být ze strany Evropské uh, agentury jedené pro jadernou energii minuta na odpověď. Pane kolego, pane předsedo, co mohu říct? Zbláznili jsme se všichni. Možná má někdo nějaké jiné důvody. Ale myslím si, že hodně lidí se k něčemu rozhodle. Samozřejmě, my to podpoříme. Bez komentáře. Děkuji, paní Valán. A nyní Dávám slovo panu Tremopulosovi, který vystoupí jménem klubu Zelených. Na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Ve své rozpravě bychom měli vzít v potaz to, že za poslední desetiletí Evropa poskytla Bulharsku 550 milionů eur na vyřazení z provozu těchto čtyřech bloků jaderné elektrárny Kozlodoj. Nyní tady poskytujeme dalších 300, to znamená dohromady 850 milionů a to ještě nezohledňuje obrovské částky na um, obnovu a na zlepšení bezpečnosti. To znamená, že jsme na to již vydali obrovský objem finančních prostředků. Nepřejeme si další vyjednávání s boreskou vládou, další smlouvání. Parlament a komise se musí postarat o to, eh, aby s jaderným odpadem bylo nakládáno řádně. Musí to být součástí programu na vyřazení z provozu. Eh, Zelení žádají, aby 10% eh, z těch zbylých 340 milionů, 40% z těch zbylých 340 milionů bylo využito bulharskou vládou na eh, likvidaci jaderného odpadu. A nikoli na provoz jaderných či uhelných elektráren. Doufám, že jaderná lobby se ponaučila z nedávné dohody mezi Tureckem a Ruskem o vybudování jaderné elektrárně v území, které je ohroženo zemětřeseními. Vypadl mikrofon. Pane Tramopolosi, eh, už jste překročil vám vymezený čas. Paní Parvanová použila modrou kartu, táži se tady pana Tremopolose, zda je připraven odpovědět paní Parvanové. Takže prosím, Parvanová, poprosím vás o maximální stručnost. Pane předsedo, my jsme použili tady slova jako vydírání. Údajně Bulharsko eh, nevyužilo náležitým způsobem finance které obdrželo v předchozí fázi finanční podpory. Prosím vás, můžete to nějakým způsobem upřesnit? Můžete se k tomu vyjádřit? Ne, tohle nerespektuje jednací řád. Prosím vás, nasaďte si sluchátka. Tohle není řádný postup můžete použít toto pravidlo k tomu, abyste řečníkovi položila otázku. Takže bohužel to vyškrtneme i ze zápisu a pan Dremopoulos nemusí odpovídat. Nyní pan Van Orden, jedna minuta za ECR. Uh, Děkuji. Já jsem bojoval za to, proti tomuto předčasnému uzavření kozloduje. To uzavření tak brzo před tím, než mělo k němu dojít, nebylo nutné a rozhodně to není zdůvodněno bezpečnostními ohledy. A ten dopad, jak bylo možno předvídat, bylo zvýšení eh, využívání těch uhelných elektráren a zvýšení cen elektrické energie a snížení vývozu energie z Bulharska. To znamená hospodářská a environmentální škoda. Nyní platíme za chyby, kterých jsme se dopustili v rámci evropských institucí. Proto je jen na místě, aby se s Bulharskem zacházelo minimálně tak dobře jako s dalšími zeměmi, které museli předčasně uzavřít své jaderné provozy a já doufám, že si to komise uvědomuje. Samozřejmě, že jde o značné prostředky a je tudíž nesmírně důležité, aby tyto finance byly vynaloženy a zúčtovány správně a já jsem přesvědčen, že komise to zajistí. Také je potřeba řešit otázku kompenzace a náhrady Eh, kapacity, o kterou Bulharsko přijde. Bulharsko bude potřebovat pomoc, aby vytvořilo novou kapacitu, která zajistí bezpečnost dodávek a dostatečnou diverzifikaci, tak aby Bulharsko nebylo závislé na dobré vůli jedné velmoci. Děkuji, pane Van Orden. A nyní eh, za GUE NGL má slovo pan Ransdorf na jednu minutu

Není, dokončíme jednotlivé poslanecké kluby. Vystoupí ještě pan Stojanov na dvě minuty a půl za nezařazené. Děkuji, pane předsedající. Dnes večer hovoříme o očkodnění, které má Bulharsko obtržet za uzavření jedné elektrárny Kozlodoj. Toto očkodnění je správné, odůvodněné, spravedlivé a včasné. Odborníci správně uvedli, že ztráty, které Bulharsko utrpělo kvůli uzavření dvou bloků, jsou mnohem vyšší než odškodnění, které jsme obdrželi. Ale otázka zní, proč vůbec tato situace nastala. Jak už jsem říkal, proč ty dva nejbezpečnější bloky v Evropě, jak prohlásila jedna z nejprestižnějších agentur, tedy IAEA, e proč tyto dva bloky musely být uzavřeny. To je opravdu šílené. A jak je možné, že tuto zprávu dostali zelení? Eh, Mark eh, Anthony začal slovy, zahájil slovy eh, o zničení a kolegům bych rád řekl, že vy byste s námi neměli takto hovořit. Vaše země Eh, nás vydírali a které nás vydírali, dostali už od Evropské unie mnohem více peněz než moje země, takže prosím, neudělejte nám tady lekce o tom, na co máme nárok, co jsme měli obdržet a co ne. Eh, zelení mají jeden problém, a totiž, že s uzavřením kozloduje se zvýšily emise CO2 a teď eh, ještě Eh, opovážlivěji by si přáli ty peníze převést, odvést Bulharska jinam, protože nedokáží čelit svým voličům a, řík, a vysvětlit jim, proč mají daňoví poplatníci platit více a zároveň za to vlastně má vzniknout více emisí CO2. Um, ehm, Kosovo je je příkladem, ale jediné, v čem šel příkladem, je to, jak zastarale reaktory mohou řádně fungovat. Jediný příklad, který, který můžeme poskytnout do budoucna, je negativní. Pokud přistoupíme na takové politické šílenství, které znamená, že vlastně jedno výkonné odvětví naší ekonomiky bylo zlikvidováno. Pa... Ano, děkuji. Pane Stojanov, já si myslím, že tady zacházíme na skutečnou hranici korektního chování. Já jsem vám nevypl mikrofon jenom proto, že jsem chtěl prokázat velkorysost a svým způsobem i velkorysost za zelené, kteří tak byli přímo napadeni. My jsme ochotně naslouchat, ale zdálo se mi, že váš projev byl nepřijatelný a příště vám mikrofon vypnu, protože to bychom byli brzy k mé ploše. A tím se dostáváme ke konci seznamu řečníků za politické frakce a nyní můžeme přejít k jednotlivým řečníkům a první minuta a půl pan Stolojan. Děkuji. Pane předsedo. Dovolte mi poděkovat komisi, protože i když se teď více zabýváme finanční krizí, jsem rád, že se komise zabývá i jinými problémy, že v tom nadále pokračuje. Bulharsko má právo přijmout peníze, které mu byly slíbeny za účelem vyřazení této jaderné elektrárny z provozu. Já sám jsem zastáncem elektrické energie vyráběné z jádra a nemyslím si, že Evropa může splnit své cíle v oblasti čistých technologií bez budování dalších jaderných elektráren. Jsem silně přesvědčen, že každý stát má právo stavět jaderné elektrárny Ovšem, zároveň máme všichni v Evropské unii kolektivní zodpovědnost. Měli bychom projevovat solidaritu, pokud jde o technologie využívané jadernými elektrárnami a zdá se mi, že Evropská komise by měla být velmi přísná při hodnocení nových návrhů jaderných elektráren. Ano, děkuji a nyní na dvě minuty pan Paleckis. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dovolte mi poblahopřát k dobře napsané zprávě paní komisař, paní zpravodajce a také podporuji tu myšlenku poskytnutí o pomoci v hodnotě 300 milionů eur pro uzavření čtyř bloků elektrárny Kozloduj v průběhu tří let. A zároveň je přitom potřeba dbát na náležité vynakládání těchto financí. Tím končíme období nespravedlnosti, kdy Další státy jako Lotyšsko a Slovensko pomoc obdržely. Tyto provozy musí být uzavřeny tak, aby se snížilo riziko ohrožení životního prostředí a abychom lépe využili expertízu všech zaměstnanců, protože zaměstnanci ti budou potom muset čelit novým výzvám. A na základě zkušeností z Pobaltí víme, že ty překážky mohou být dosti nečekané a je pak těžké splnit nějaké harmonogramy. Je jasné, že hlavní část zdrojů by měla jít na vyřazování z provozu. Ale stejně důležité je, abychom se postarali o lidi. Bulharská vláda s podporou Evropské unie pomůže zaměstnancům a společenství v jejich okolí elektráren přizpůsobit se novým tržním podmínkám. Je zásadní, abychom pomohli těmto lidem se přeškolit, aby byli schopni využívat své znalosti a dovednosti jinde. Musí být vytvořena nová udržitelná pracovní místa. Děkuji vám. Děkuji, Děkuji pane Palecky Jsi. A Nevidím pana Šimaňského na obvyklé místě, ale někde tu je. Máte slovo? Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vyřazení z provozu čtyř bloků jaderné elektrárny Kozloduj vyústilo ve vážnou ztrátu energetické výrobní kapacity v Bulharsku a má to dopad na zajištění bezpečnosti dodávek v celém regionu. Rovněž to nutně musí vyústit ve větší míru emisí CO2, což by měl být důležitý faktor pro europoslance. Nicméně se nám navrhuje, abychom se obrátili zády eh, k těm eh, problémům, eh, energetickým problémům jedné členské země. To jde proti principu solidarity, který by přece měl být nadřazeným principem v oblasti energetické politiky. Vypadá to, jako kdybychom diskriminovali vůči jaderné energii a vůči principu, podle nějž všechny členské země mají možnost si zvolit své zdroje energie. Děkuji, pane Šimaňský, a nyní paní Korina Kretu, Kretu na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Způsob, jakým se eh, přistupuje k vyřazení z provozu kozlodu je, není relevantní pouze pro no, to, jakým způsobem to může řešit bulharská strana, ale jak již zaznělo, tento proces uzavření jedné elektrárny je relevantní rovněž pro sousední země a mělo by to být příkladem pro jiné země, kde jaderné elektrárny či mm, elektrárny dochází ke konci životnosti. Kozloduj byl vždy eh, relevantní pro Rumuny, zejména po černobylské eh, katastrofě. Proto si myslím, že uzavírka by měla být doprovázena informační kampaní zaměřenou na veřejnost, tak aby všichni ti, kdo mají zájem dozvědět se více o e, nafázování, rozfázování celého procesu, měli tuto možnost, e, aby se mohli dozvědět, jak se bude e, řešit to nebezpečné vyhořelé palivo a jak proběhne obnova celé té oblasti. Měli bychom, souhlasím s tím, že bychom se měli zaměřit především na um, likvidaci vyhořelé Nyní se zdá, že finanční prostředky jsou dostačující, ale jde pouze o odhad nákladu. Nikdo přesně neví, kolik to nakonec bude stát eh, celé to vyřazení z provozu. Já tedy doufám, že vše bude řádně naplánováno, řádně zafinancováno a že toto nastaví také dobrý vzor v oblasti nakládání, evropských, nakládání s evropskými prostředky. Děkuji paní Kretu a nyní jako poslední vystoupí pan Balčitis na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Některé středoevropské a východoevropské země, které vstoupily do EU, přijaly některé obtížné politické hospodářské závazky týkající se eh, zrušení jaderných elektráren a ukládání jaderného odpadu. Jsou to země, které měly jadernou energetiku, převzaly bezpečnostní normy od Evropské unie, jaderná zařízení na jejich území nevyhovují těmto normám, proto potřebují prostředky na jejich vyřazení z provozu. Požadavky EU týkající se jejich vyřazení z provozu a bezpečnosti, zajištění bezpečnosti v rámci těchto prací a dalších úkolů představují další překážku pro tyto země, které nemají dostatečné prostředky na také likvidaci vyhořelého paliva. V nejlepším případě může jít o no, pouze o hrozbu, nenaplněnou hrozbou pro životní prostředí a budoucí generace. Proto apeluji na komisi, aby poskytla pomoc Bulharsku, protože bez pomoci Evropské unie Bulharsko, zrovna tak jako Litva, by nebylo schopno řádně jadernou elektrárnu uzavřít při dodržení všech bezpečnostních norem. Děkuji, pane Balčetisi. Tím jsme ukončili, vyčerpali seznam jednotlivých řečníků. Nyní máme na programu Catch the Eye, ale nikdo se nepřihlásil do tohoto typu rozpravy. To znamená, že můžeme rovnou dát slovo panu komisaři Ettingerovi. Prosím. Pane předsedající, dámy a pánové poslanci, děkuji za otevřenou rozpravu k tomuto citlivému tématu. Na závěr bych jen rád zdůraznil, že Evropská komise vítá celkově souhlasné stanovisko zprávy, že se komise a parlament shodnou v tom, že budou Bulharsko do roku 2013 podporovat a to celkovou částkou 300 milionů eur. Znamená to, že budeme dále pracovat na bezpečném odstavení reaktorů a že nadále budeme podporovat projekty v energetické oblasti. Dosud jsme říkali, že musíme dbát na odpovídající užití prostředků a musíme to také dostatečně kontrolovat. Přijímáme všechny vaše, tedy bereme na vědomí všechny vaše pozměňovací návrhy a ostatní návrhy. Jsem si jist, že je rada zohlední a že přispějí ke zlepšení nařízení. Váš souhlas s dalším financováním Vyřazení z provozu je projevem solidarity Evropské unie vůči Bulharsku. Bezpečnost při odstavování a vyřazování z provozu jaderných elektráren má nejvyšší prioritu. To stanovisko zdůrazňuji. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci a za zprávu kolegyně Harmsové. Děkuji, pane komisaři, říká předsedající. Na závěr rozpravy dostane slovo ještě zpravodajka paní Harmsová na dvě minuty, prosím. Na závěr rozpravy bych ještě ráda řekla, že vyřazení z provozu jaderných elektráren v Litvě a na Slovensku a na Bulharsku, v Bulharsku probíhaly podle mezinárodních posudků. Mezinárodní agentura pro atomovou energii prověřila tyto reaktory a usoudila, že není možné dosáhnout bezpečí a jistoty a bezpečného provozu těchto reaktorů, reaktorů nějakým dodatečným dostavěním nebo dovybavením. Myslím, že je to tedy oprávněné a že se chováme solidárně a že všechny tři země nahlížíme stejně eh, Litvu, Slovensko i Bulharsko a že se tím Evropský parlament zapojí ve třech zemích stejně a to Eh, ukážeme i zítřejším rozhodnutím. Ráda bych dále poukázala na to, že ve všech těchto zemích, stejně jako ve všech západoevropských zemích a po celém světě, dosud žádná země nepřinesla žádné zodpovědné řešení ukládání radioaktivního odpadu. To je úkol, který zatím ještě máme před sebou. I když eh, už v mnoha zemích byly investovány miliardy do řešení tohoto problému a už 30 let hledáme zodpovědné řešení. Myslím, že vedeme diskuzi, kterou se budou muset zabývat především ti, kteří zastupují vysoce rizikovou technologii jaderné, jaderných, elektráre, jaderných elektráren, protože ukládání jaderného odpadu, a v tom se shodnu s většinou občanů v Evropě, je zatím ne, nevyřešený problém. A už tento problém stojí proti dalšímu pokračování ve výrobě jaderné energie. Ale o tom budeme ještě nadále diskutovat s komisařem Ettingrem. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Harmsová. Rozprava je tím ukončena. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Zítra naše zasedání začne v 9 hodin a skončí v 1 hodinu a potom budeme pokračovat od 3 do 5. Pořad jednání najdete na stránkách Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval všem za to, že jste dodrželi